Good morning everyone and I wish... Krásné dobré rány, přeji vám všem šťastný nový rok a zahájení nového období v Evropském parlamentu. Co se týče pořadu jednání, návrhu tedy na dnešní den, bod číslo 10 a 11 budou přehozeny. Nemáte-li námitky, můžeme pořad jednání schválit. Děkuji vám. Jak si vzpomínáte, měli jsme parlamentní delegace ke 13. Mm, a 18. listopadu v Bonu. E, máte k tomu příslušné dokumenty, včetně zprávy naší delegace zápisu z konference stran v pondělí 15. ledna v 19.30 odpoledne budeme mít mimořádnou schůzi koordinátoru Envy otevřenou všem členům Envy abychom hovořili s panem ministrem Nikolasem Ulotem, francouzským ministrem pro ochranu životního prostředí. Budeme diskutovat o tématech týkajících se takzvaného One Planet Summitu čili e, témata klimatu, energie, biodiverzity a sedmého programu environmentálního. 25. ledna jsme měli mít schůze, ale odpolední zasedání je zrušeno. Ovšem dopoledne se schůze bude konat tak, jak bylo plánováno. Mm, teď ke změnám našeho sekretariátu. Dovolte, abych přivítala Božicu Matič, Eh, což je dáma přicházející ze sekretariátu IMCO a eh, připojila se k našemu výboru od 1. ledna. Vítejte. Dnes je tlumočení k dispozici v 21 jazycích a eh, jak víte, všechny zápisy z zasedání jsou k dispozici a také jsou webstreamovány. Naše zasedání, jak už jsem řekla, bude webstreamováno. Měli jsme zasedání koordinátorů v prosinci. Doporučení vám byla zaslána elektronicky a nemáte-li k tomu žádné připomínky, pak může eh, tato zpráva být schválena. Nemáte-li námitky, do, nebudete-li vnášet námitky do konce zasedání, budou zápisy ze zasedání 11. 12. října, 19. října a 23. října schváleny. A nyní přicházíme k našemu prvnímu bodu, týkající se námitky podle článku 106 použití bisfenolu v lacích a nátěrových motách určených pro styk s potravinami. Máme řadu spolu zpravodajů, tak jak je to běžné, a nejprve bych tedy dala slovo panu Hojslingovi. Eh, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve vám chci popřát šťastný nový rok. Dnes začínáme velmi důležitým bodem a domnívám se, že dnes musíme učinit rozhodnutí o tom, zda cesta komise o bisfenolu A je správnou cestou, anebo zda bychom neměli být důslednější. My jsme vznesli námitku, protože se domníváme, že tedy je to kroku předu to, co udělala komise, co se týče stanovení mezní hodnoty, ale domníváme se, že komise musí jít ještě dále a sice naprosto zakázat bisfenol který je určen pro styk s potravinami. Všichni znají nebezpečí bisfenolu A, o tom domnívám se nemusíme tady dlouho diskutovat. A um, to již prokázala celá řada studií bisfenol A je endokrinní disruptor, o tom také nemusíme diskutovat. A jako takový eh, prostě uh, útočí na náš imunní systém a dokonce ECHA uh, Eh, poukázala na to, že je to obavu vzbuzující látka a jako taková musí být také definována. Já myslím, že vůbec tady nemusím uvádět celý seznam všech těch dopadů, které to může mít. Neplodnost, eh, poruchy chování o dětí, eh, onemocnění krevního oběhu, oběhu. Já si myslím, že to všechno tady nemusíme diskutovat. A proto pouze důsledný zákaz je důslednou cestou pro zaručení bezpečnosti potravin. A vykročíme-li cestou, když komise říká ano, bisfenol A bude zakázán, tak je to vlastně určitý ústupek. Existují rizikové skupiny, které musíme obzvláště chránit. Ale ta komise eh, svým návrhem jde jenom takovou polovičatou cestou. Na jedné straně chce chránit a na druhé ne. Eh, proč nemáme chránit malé děti? Eh, kdo říká, že malé děti pijí pouze z těch kojeneckých lahviček? Proč nemáme tady učinit další konzekventní krok? To mu, nemohu prostě pochopit, proč určité skupiny by měly být vystaveny tomuto riziku. A pak je také naprosto jasné, Eh, že nejenom lidé přicházejí eh, kontaktu s touto látkou, všichni známe, jak vypadá ten koktejlový efekt s parabínem v šampusu, když se to dostane do styku, tedy tato látka nebo v konzervách, pak dojde k tomuto koktejlovému efektu a nic z toho není zohledněno v předloze komise. A proto se domníváme, že tady musíme v určitých bodech být daleko důslednější a v otázce ochrany zdraví. Teď se nejedná o to, abych tady vyvolával paniku. Víme, že komise je schopna se pohnout, ale otázkou, o které musíme diskutovat, je, zda jako parlament který často šel dál, než byla předluha, například o nařízení týkající se potravem přicházející do styku s kontaktními hmotami, tak většina parlamentu se vyslovilo proto PA konsekventně zakázat. A e, v některých členských zemích Evropské unie jsou země, které šly dál, jako například Francouz, Francie, která vyslovila zákaz a která to také velice důsledně aplikuje, implementuje. Mm, a je tady e, se znám 73 přídatných látek, které mohou být použiti e, Eh, může být, že některé látky budou přístupnější, ale existují tady alternativy a proč tedy nežádáme o eh, implementování těchto alternativ místo, abychom sázeli na BPA? A Možná, že jiné země touto cestou nepokročí, když tady komise zůstane u své předlohy. Já myslím, že tady musíme eh, vlastně podpořit ty průkopníky a ne, aby komise a její návrh spíš zbrzdila tuto záležitost. Podle našeho názoru ta předloha komise není dostačující a proto chceme jít o krok dál. A teď můžeme diskutovat o celé řadě záležitostí. Zda je to příliš konzekventní, zda do, tím budeme ztrácet čas, zda bychom se neměli spokojit s tím, co nám komise předložila. Politicky nahlíženo a podle jednoznačného postoje parlamentu musíme být důslední, nemůžeme zůstat stát půli cesty a říct si tak trochu zákazu. To se netýká množství. My musíme jít o další kroku předu. Kolik šetření a studií ještě potřebujeme, které prokázají škodlivost, prokáží škodlivost této látky. Prosím pěkně, bližte se k závěru, pane poslanče. Já vás tedy prosím, abyste podpořili toto usnesení. Děkuji. Děkuji, mám tady seznam lidí, kteří se hlásí k tomuto tématu, proto se musela omezit váš čas. Dalším spoluzpravodajem je pan Baláš. Děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji tuto námetku. Proč? Protože v tom, co navrhuje komise, je chyba. Komise říká, že bylo dosaženo pokroku v tom, co děláme, protože jsme lépe postihli zákaz bisfenolu A, především pokud je o kojence. Ale nesmíme zapomínat, že pokud budeme i nadále dovolovat bisfenol A těhotným anebo malým dětem, tak ten problém vůbec nevyřešíme. Tak je to přece jen velká chyba v tom návrhu komise. Druhý bod, který je podle mě ještě závažnější, je ten, že komise říká, že snížíme práh. To znamená, že zakážeme, aby tam bylo více bisfenolu A než eh, určitá dávka. Problém je, že endokrinní disruptory nefungují tímto způsobem, nemají žádný prahový efekt. Ve velmi malých dávkách mohou mít velký účinek. Někdy dokonce více účinku, protože jsou zde takové ty návratné účinky, ty koktejlové účinky, to znamená účinky ve spojení s ostatními látkami. Takže snížení Prahu příliš nemění nebezpečnost bisfenolu A. Třetí věc. Proč nám to dnes komise navrhuje? Protože vychází z vědeckého hodnocení EFSA naší zdravotnické autority, ale EFSA sama uznává, že tato studie je zastaralá a neodpovídá současným vědeckým poznatkům. A chce zahájit novou studii. Právě teď probíhá veřejná konzultace a tato nová studie se očekává v roce 2018. Tak je opravdu eh, s podivem, když komise přijímá rozhodnutí na základě vědecké doktríny, která je spochybňována samotným orgánem, který tuto studii vypracoval. Takže to je poměrně znepokojivá procesní chyba. A proto, teď už se dostávám k závěru, je potřebné, abychom my, Výbor pro životní prostředí, zaujali stanovisko k tomu, že komise musí tu svou logiku dotáhnout do konce a cílem musí být eh, úplný zákaz endokrinních disruptorů, až najdeme tedy technické řešení, ale třeba je především zakázat bisfenol A protože tak už je to v některých eh, zemích, i když to není tedy úplně dořešeno, ale musíme to uznat. Já nevím, když to neuděláme my, tak jak potom parlament nebo komise můžou být v této věci efektivní. Děkuji, paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si myslela, že na mě přijde řada trošičku později. Děkuji, přeji všem eh, hezký nový rok. Já jsem spolu podepsala tu námitku kolegy Hojslinga o bisfenolu A. Už se tady dost říkalo, že komise nedochází, nezachází dostatečně daleko, pokud jde o endokrinní disruptory. Já se nebudu vracet k těm událostem posledních měsíců ani k rizikům bisfenolu. Myslím, že pan Hojsling je dostatečně připomněl. Komise říká, že uplatňuje princip opatrnosti, protože více než desetkrát snižuje hodnotu bisfenolu ve všech e, obalových materiálech, očekává také zákaz, kompletní zákaz bisfenolu v plastových obalech e, a lahvičkách určených pro děti mladších tři tří let, to je samozřejmě dobré, ale pak je zde i další část zranitelné populace, to znamená těhotné ženy, děti starší tří let, kojící ženy. Mnohé studie ukazují, že těhotné ženy jsou eh, postihovány právě těmito znečišťujícími látkami, konkrétně také bisfenolem. Já tam mám také úvodní ustanovení NBP a podle mě komise tímto způsobem eh, znovu ospravedlňuje používání chemické látky, o které se říká, že je nebezpečné. Zdá se, že komise se zablokovala, zastavila na tom starém stanovisku EFSA, kde se uvádí, že bisfenol A není zdravotním rizikem eh, pro spotřebitele. Ovšem věci se změnily. Tento závěr je už zastaralý protože bylo jednomyslně v červnu 2017 experty členských států z agentury ECHA přijato rozhodnutí, ve kterém se říká, že bisfenol A je velmi znepokojivá látka, protože endokrinní disruptory protože působí jako endokrinní disruptor, který postihuje lidské zdraví. Takže to je opravdu velmi kontroverzní. To je stejné jako debata u glyfozátu. Tady je to ovšem ještě snatelnější. Komise se musí řídit eh, názorem vědců. Takže jediný závěr je úplný zákaz bisfenolu A ve všech obalových materiálech určených pro potraviny. Máme různé studie i v USA, které ukazují, že bisfenol A i ve velmi nízkých dávkách má dopad na laboratorní zvířata. Od roku 2006 se na tom věci shodnou. A zdá se, že komise a veřejné orgány se tady trošičku nedrží současného vývoje. Takže tak to už není možno postupovat, jednotno bychom přijali tady ve výboru Envy naše usnesení a potvrdili naše hlasování na plenárním zasedání v říjnu 2017. Bylo by opravdu neuvěřitelné udělat krok zpět v porovnání s tím, co už jsme odhlasovali. Děkuji. A poslední spoluspravodajkou je paní Pětekajnen. Ta tady není. Takže stínový zpravodajové, paní Kulenlange. Sorry. Äh, Nejprve vám chci vám všem popřát hodně štěstí do nového roku. Já nezdílím tento názor, já si myslím, že krok komise je krok správným směrem, zejména z toho důvodu, že komise také pověřila EFSU v případě nových poznatků automaticky zahájit činnost. Ehm, dbají na to, střeží to, není to tak, že komise to tím ukončí, ale oni skutečně dávají pozor a zohledňují také studii USA, tím se má zaobírat EFSA. Já se domnívám, že je lepší mít tento krok, kde jsou daleko přísnější mezní hodnoty a kde se to týká speciálně laků a nátěrů, aby se pak vidělo, jaké budou nutné další eh, kroky. A proto EPP nesouhlasí s touto námitkou. Paní předsedkyně, ještě jednu věc. V této souvislosti se chci ještě zeptat komise zda, je, zda komise se zaobírala tím, jaký dopad toto nařízení bude mít na zák- francouzský zákaz eh, bisfenolu A. Děkuji. Děkuji, paní Šaldemoze. Děkuji. Jménem frakce SD tady dnes vystupuji a ráda bych eh, velmi jasně řekla, že frakce SD je pro úplný zákaz bisfenolu A a ostatních endokrinních disruptorů ve všech materiálech, které jsou určeny pro kontakt s potravinami. Takže doufám, že všichni chápete, že jsme pro úplný zákaz. Jsme přesvědčeni, že BPA je nebezpečná látka a že bychom měli udržovat tuto látku mimo kontakt s potravinami. Nemyslíme si, že návrh komise jde dostatečně daleko. Chceme být mnohem ambicioznější. Nicméně frakce SD nepodporuje námitku. A to proto, že dne, dnes zde nemáme dva různé návrhy. Jeden od komise a druhý, který by nám dával šanci mít úplný zákaz. Pokud řekneme ano námitce, tak nakonec nebudeme mít vůbec žádný návrh, vůbec žádnou legislativu. A to by znamenalo, že bychom nebyli schopni chránit své děti. S návrhem komise, i když není dostatečně ambiciozní, za šest měsíců budeme schopni chránit své děti proti působení BPA v některých eh, materiálech, obalových materiálech potravin. Myslíme si, že je to sice malý krok, ale je to krok správným směrem, takže nepodpoříme tuto námetku, protože si myslíme, že je důležité udělat alespoň tento malý krok. Ovšem myslíme si, že je také důležité, aby komise do budoucna byla ambicioznější. Myslím si, když třeba budeme schvalovat novou komisi po volbách do Evropského parlamentu, tak bychom na ně měli apelovat, aby připravili ambiciozní plán, jak se zbavit všech endokrinních disruptorů v našich každodenních produktech, v obalových materiálech. Ale důvod, proč dnes nepodporujeme námitku, je především ten, že si myslíme, že je důležité začít chránit naše děti teď a tady. A můžeme to už teď za šest měsíců udělat, pokud vydáme námitku, tak nevíme, kdy komise předloží nový návrh. Může to trvat roky a roky. Takže jsme ochotni udělat alespoň tento malý krok správným směrem. Také si myslím, že je důležité, pokud tento návrh projde, aby Evropská komise pravidelně informovala Evropský parlament o implementaci tohoto nařízení, abychom viděli, jak to funguje, kde jsou problémy, jak rychle členské státy toto nařízení implementují. To si myslím, že je také důležité, ale my nemůžeme podpořit námitku, protože si myslíme, že by to poskytlo horší ochranu dětem v tomto okamžiku. Ale budeme i nadále bojovat eh, za úplný zákaz BPA v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Paní Juliken z komise. Yes, thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem. Jedna věc, ve které plně souhlasím s panem Hojslingem, je, že dnes diskutujeme o důležitém bodu. Pokud jde o to, jak vypadá to opatření, které komise teď předložila. Komise si myslí, že je to podstatné, pokud jde o obsah a že to podstatně zlepší současnou situaci v porovnání se současným stavem. Takže jakmile to bude přijato, tak dojde k okamžitému, k rychlému zlepšení. Cílem této legislativy je stanovit mnohem přísnější limit pro obsah bisfenolu A, který může migrovat eh, z obalů, z obalových plastových materiálů do potravin. My snižujeme tuto úroveň z žádná celá 6 do, na žádná celá 0,5, takže je to opravdu více než desetkrát e, sníženo. Vycházíme ze studie EFSA, která zde byla citována, ale také z dalších posouzení rizik, které provedla komise. Kromě toho jsme rozšířili působnost, a to je také velmi důležité, netýká se to jenom plastů, chceme zahrnout i hlavní zdroje a používání bisfenolu A i v nátěrech a lacích, eh, které se používají na eh, plechovky pro nápoje a tak podobně, což je důležité omezení bisfenolu A. A za třetí, komise také bere v úvahu omezení na národní úrovni, bylo zde zmíněno to francouzské omezení, a uplatňuje obezřetnostní princip, zakazuje migraci bisfenolu A do materiálu, které přichází do kontaktu s potravinami pro malé děti a těhotné ženy. A komise si je samozřejmě vědomá veškeré té práce, která byla učiněna od roku 2015, včetně práce, kterou provedla ECHA. Jak už bylo zmíněno, hodnocení ECHA se odlišuje od hodnocení EFSA. Zkoumá také dopady na lidské zdraví, ovšem nezaměřuje se na takové věci, jako je imunitní systém. EFSA také zkoumala vystavení lidí působení bisfenolu A, takže bere v úvahu všechny dopady. Snesitelná nebo přípustná denní dávka, kterou stanovila EFSA, zohledňuje také působení bisfenolu A jako endokrinního disruptoru. Takže také tato část byla zohledněna. Pokud jde o návrh usnesení, komise si je vědomá, že některý nebo nějaký bisfenol A může být obsažen v recyklovaném papíru jako nezáměrně dodaná dávka. Velká většina bisfenolu A se naštěstí při recyklačním procesu ztratí nebo sníží na minimum a ty úrovně ještě klesnou až eh, v roce 2020 v rámci REACH vstoupí v platnost zákaz bisfenolu A v papírových materiálech. Eh, také zde byla zmíněna akce, kterou už podnikly některé členské státy a podniky. Jak jsem říkala, byla zde zmíněna Francie, ale i Dánsko, Švédsko a Belgie zavedly národní omezení a to bylo zohledněno, když komise připravovala své opatření. Jsme si vědomi také práce podniků, které se snaží nahradit eh, bisfenol. Ale v těch členských státech, které zakázaly bisfenol, se ukazuje, že jsou zde problémy, protože máme nedostatek náhradních materiálů pro některé produkty máme velmi málo, možná ani žádné dopady nebo studie dopadu u těch alternativ, takže jejich dopady nejsou plně známy. A ten citovaný francouzský zákaz to bere v úvahu, protože se nevztahuje na průmyslové materiály a vybavení používané eh, při skladování nebo dopravě potravin nebo jejich, opra- jejich zpracování a také nezakazuje nezáměrně přidaný bisfenol A, což by se tedy týkalo recyklovaného papíru. Také zde zazněla otázka, zda komise zohlednila dopady toho komisního opatření na francouzské opatření. Jak jsem říkala, to francouzské opatření to není úplný zákaz. Komise samozřejmě naváže kontakt s francouzskými úřady, aby zjistila, zda i Francie má plán přepracovat to své opatření a na základě toho bude provedeno hodnocení, jak moc se tato dvě opatření liší či překrývají. Musíme také zdůraznit další věc, a to bych ráda řekla ve svém závěru, že to neznamená, že na tom nic neděláme. Jak víte, komise pověřila agenturu EFSA, aby provedla nové hodnocení fenolu A. Čekáme tedy na toto hodnocení a EFSA očekává výsledek tohoto plného znovu, hodnoc, znovu zhodnocení na konci roku 2019 to tedy nejdříve, takže do té doby bude EFSA velmi intenzivně pracovat na tomto tématu a samozřejmě komise znovu bude do budoucna jednat, pokud to bude třeba, na základě této nové rady od agentury EFSA. Takže to neznamená, že bychom této věci nic nedělali. Na závěr chci říct, že toto opatření je plně v souladu a přispívá eh, k tomu cíli zajistit eh, ochranu lidského zdraví, dopad na spotřebitele, bezpečnost a toto opatření, tak jak je navrženo, získalo podporu 27 z 28 členských států, když se o tom hlasovalo na stálem výboru v září. A my si myslíme, že za, zamítnutí tohoto opatření v této chvíli by bylo škodlivé pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji vám. A tím jsme uzavřeli eh, diskusy eh, k této námitce. Hlasovat o ní budeme za chvíli. Vlastně hned, protože přecházíme k dalšímu bodu na našem programu, což je elektronické hlasování. Doufám, že máte všichni hlasovací kartičky. Eh, prosím, všichni jste na svých místech? Ještě chvilku počkáme. Já jsem slíbila, že hlasování proběhne rychle. Okay, so we are voting. Takže budeme hlasovat o námitce o bisfenolu A. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Všichni hlasovali? Ukončíme hlasování. Je to zamítnuto. A druhé, tedy poslední hlasování. Je to návrh doporučení, eh, vznesení námitky no, jednacího řádu systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plnů. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. A je to schváleno. Tím jsme ukončili hlasování. A další bod na programu je výměna názorů s komisařem Stylianidisem. Prosím, zůstaňte zde na tuto výměnu názorů a proběhne za pár minut.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

Ah oui, mais comment, non, mais euh, quand, quand elle dit, euh,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

Uh, uh, Vážení kolegové, posaďte se prosím a dovolte, abych i vaším jménem přivítala eh, komisaře Stylianidise. Jeho eh, diskuse v našem výboru souvisí s zveřejněním návrhu, která mění mechanismus civilní ochrany eh, v EU. To je téma, které je vysoce důležité pro nás, pro všechny, kteří jsme členy tohoto výboru, ale také samozřejmě pro všechny občany EU, protože jistě víte, co se v této době děje, jaké různé přírodní katastrofy postihují ehm, také naše země a je třeba mít mechanismy, které pomohou občanům a přijmout opatření, která také budou prevencí proti přírodním katastrofám. Já bych nejdříve chtěla dát slovo panu komisaři a již mám některé na seznamu řečníků. Věřím, že budeme mít plodnou diskusi. Vítejte, pane komisaři, a máte slovo. Vážení kolegové, Především vám chci popřát šťastný nový rok a vše nejlepší vám i vašim rodinám. Jak už řekla paní předsedkyně, jsme tady proto, abychom si vyměnili názory na náš návrh o záchranných pracích. Já jsem se s řadou z vás sešel i e, odděleně, ale je to poprvé, co přicházím do vašeho výboru, takže vám velmi děkuji za laskavé pozvání. Jsem vděčen za váš zájem o iniciativu komise posílit e, mechanismus civilní ochrany Evropské unie a vytvářet, vytvořit systém rescue. Eh, jsem rád, že jste velice rychle reagovali na náš návrh. Eh, vážení eh, přátelé, čas je velice důležitý a naší prioritou je posílit mechanismus co nejrychleji, aby bylo možné působit preventivně, abychom byli připraveni a reagovali na katastrofy. Především, aby bylo možné zachránit životy pro naše evropské občany, e, v zájmu našich občanů a samozřejmě také na ochranu životního prostředí. Protože bohužel příští přírodní katastrofa je už za rohem. Dnes, a to víte lépe než já, protože máte ve svém výboru tuto, toto know-how, Nemůžeme ignorovat ten fakt, že dochází ke klimatickým změnám. Už k ním dochází. Nemůžeme ignorovat eh, ten negativní aspekt eh, toho, této změny. A to není žádná fake news. Budou častější a intenzivnější záplavy, bouře, sucha, lesní požáry, a někdy k ním dojde současně a v mnoha zemích. Víme přece, že katastrofy se nezastaví na hranicích. Za prvé, e, přírodní katastrofy dopadají na lidi, na jejich e, životy, na jejich majetek. Zdraví i bezpečnost občanů jsou v sázce pro zásadní hospodářské sektory. To platí pro lesnictví, rybolov, zemědělství a to jmenuji jen některé z nich. Za druhé, přírodní katastrofy také dopadají na životní prostředí a na biodiverzitu. Ekosystémy jsou zranitelné a vystaveny těmto kritickým změnám. Živočichové i rostliny se snaží přizpůsobit. Za třetí, jako již mnohokrát, přírodní katastrofy také dopadají na kulturní dědictví. Kulturní lokality jsou vystaveny nezvyklým teplotám, vlhkosti, srážkám, zvedání úrovně moří. Se všech těchto důvodů musím zdůraznit, že klimatická změna není vymyšlená zpráva. Je to naší novou realitou. Bohužel. A už se to stává normou. Každý, všichni vedoucí představitelé na světě musí uznat tuto tvrdou realitu. A proto my jako Evropská unie, jako představitelé Evropské unie, my všichni se na to musíme soustředit a musíme zdůrazňovat pařížskou dohodu, která je jedinou cestou, jak čelit této nové velké změně v našich životech. Nikdo není imunní vůči klimatické změně. Od severu po jih, od východu po západ. Tady není rozdíl. Už brzy ráno CNN, BBC World, všechny sdělovací prostředky hovořili o strašidelných záplavách v Kalifornii, v Texasu. Prostě může to být kdekoliv. Podívejme se na evropský kontinent v roce 2017. To byl dramatický rok. Bezprecedentní lesní požáry v Portugalsku, Chorvatsku, Španělsku, Francii, Itálii, Řecku a dokonce i v Irsku, v Černé hoře, v Albánii, v Tunisku. Jak víte, před dvěma lety eh, došlo také eh, k lesním požárům eh, v Grónsku. To bylo opravdu pozoruhodné, bezprecedentní. Dále je tady hurikán Ofélie ve Spojeném království a Irsku, kde eh, byly způsobeny velké záplavy. Eh, také v Řecku, Německu, Polsku, České republice a Albánii došlo ke smrtícím bouřím. Katastrofy, které způsobily stovky mrtvých, způsobily masivní ekonomické, sociální i environmentální škody. Statistiky uvádí, že téměř 10 eh, miliard eur škod bylo napácháno v Evropě za rok 2016. Vážení kolegové, Přírodní katastrofy se staly častější a intenzivnější, probíhají současně v několika členských zemích najednou. Jejich dopady jsou špatně předvídatelné. Vytvářejí naléhavé situace, které překračují kapacity jednotlivých zemí. A to i ve velkých zemích. Nedávné přírodní katastrofy dokázaly, že existující preventivní akce i připravenost nejstačí. Ano, můžeme říci, že to je nepřijatelné u Evropy, která chce chránit své občany. Musíme se tedy přizpůsobit nové realitě, musíme být lépe připraveni, jak reagovat na katastrofy a jak jim předcházet. Jean-Claude řekl, chceme, aby Evropská unie eh, dala více než jen vyjádření upřímné soustrasti v případě takových katastrof. Současný mechanismus eh, civilní ochrany již dosákázal mnohé. A já jsem hrdý na to, jaký současný systém máme, protože eh, vidíme mnoho pozitivního, co bylo, eh, čeho bylo dosaženo díky tomuto mechanismu. Současný systém se opírá o mm, dobrovolné příspěvky členských států a já jsem velmi vděčný všem těm zemím, které projevily solidaritu ostatním v případě naléhavých situací. Ale takový dobrovolný systém již dosáhl svých hranic, svých mezí. A to právě kvůli novým dopadům klimatické změny. A protože, a to opakuji, čelíme mnohým krizím najednou probíhajícím v různých zemích. V roce 2017 na některé žádosti o pomoc nebyla poskytnuta odpověď jen 10 ze 17 žádostí během eh, období lesních požárů bylo zohledněno. Některá pomoc byla naopak poskytnuta až později, až poté, co pominula ta nejnaléhavější situace. Já jsem to viděl přímo v terénu a pro mě jako představitele EU to bylo velice bolestné. Během lesních požárů v Portugalsku v loňském roce, v říjnu, Dokonce i země, které mají velice vysokou míru solidarity, nemohly pomoci, protože se jim vymykalo z rukou jejich vlastní ehm, potřeba pomáhat eh, doma. A z této bolestné situace, jako jsme ji zažili v Portugalsku, jsme dospěli k názoru, že Evropa musí zvýšit svou eh, kolektivní míru reakce na katastrofy. A právě proto v listopadu Evropská komise rozhodla, že eh, změní mechanismus civilní ochrany Unie a vytvoří systém Rescue. Já děkuji všem kolegům. protože tento návrh byl schválen jednomyslně. Mnozí z vás již tento návrh znají ale dovolte, abych zdůraznil některé eh, zásadní věci, protože já už jsem eh, začal s celou řadou návštěv eh, v členských státech a chtěl bych vyjasnit některá nedorozumění. Rescue nenahrazuje to, co dělají členské státy samotné první a primární odpovědnost v případě přírodní katastrofy zůstává v rukách členských států. Rescue jen doplňuje úsilí členských států vždycky, když to bude zapotřebí a tam, kde to bude zapotřebí. Eh, tehdy a tam, kde národní kapacity nebudou stačit. Jinými slovy, Rescue bude takovou záchranou sítí. Když dojde k výjimečným případům naléhavosti určitých situací a kdy národní kapacity nebudou dostatečné. Je to tedy otázka evropské solidarity tam, kde jsou národní možnosti překročeny. Dovolte, abych stručně prezentoval návrh Rescue. Rescue je struktura, která se opírá o dva pilíře. Jde o dva vyvážené a vzájemně se ovlivňující pilíře. A chci zdůraznit tento velice, tuto velice silnou návaznost mezi solidaritou a odpovědností. Obě tyto věci jsou stejně důležité, protože solidarita přichází s odpovědností, o tom jsem pevně přesvědčen. A také se opírám o své zkušenosti v této velice náročné oblasti. Takže první pilíř systému Rescue. Unie bude mít tedy vlastní kapacity, jak reagovat na pohromy, na, na katastrofy. Bude to pod eh, velením i kontrolou Unie a bude mít pyramidální strukturu. Souběžně s tím zvýšíme také finanční podněty, stimuly pro členské státy, aby nabízely své vlastní kapacity i druhým. Chceme pomoci členským státům, aby udržovali, opravovali, přizpůsobovali eh, kapacity v oblasti dopravy i v dalších zdrojů, kdykoliv to bude zapotřebí. To bude vlastně takový upgrade současného systému, který existuje jako dobrovolný půl. A teď bych chtěl hovořit o druhém pilíři tohoto návrhu, což je prevence a připravenost. To je moje hlavní permanentní myšlenka. Bez prevence a připravenosti se nikam nedostaneme. Potřebujeme velice pečlivě naplánované a koordinované úsilí v oblasti prevence a připravenosti. Chceme-li přírodní katastrofy řešit eh, komplexně. Uvedu příklad. Um, v Německu v ústavu velice reputovaném došlo ke zveřejnění výzkumu o tom, jak je možné řešit rizika záplav v případě velkých dešťů. A tady se ukazuje, že je zapotřebí velkého úsilí eh, adaptace na celém světě, ale zejména v Evropě, a to konkrétně zejména ve střední Evropě. Adaptace vážení kolegové. To znamená prevence a připravenost. Dnes eh, nemáme prakticky žádnou úlohu v oblasti prevence a připravenosti na úrovni evropských institucí. Velice často ani vůbec nevíme, zda to členské státy dělají ale chceme eh, mít jistotu, že členské státy mají dobré posouzení rizika a dobrý plán na snižování důsledků rizik. Potřebují mít flexibilní, inovativní a adaptabilní plány na zvládání rizik. Chceme jim pomoci v tomto eh, smyslu a chceme také vytvořit společnou kulturu pro připravenost a prevenci. Nabízíme naše, naše know-how prostřednictvím vytvoření eh, sítě civilní ochrany a eh, know-how v této oblasti. A můžeme říci, že eh, já jsem silně přesvědčen, že právě toto je velice důležité. Strukturální a investiční fondy mohou poskytnout velice důležitou podporu pro členské státy při zvládání rizik a snižování rizik což je klíčové pro prevenci i připravenost. Veškeré naše zkušenosti dokazují, že potřebujeme eh, takovou koordinaci mezi všemi evropskými fondy a prostředky, aby členské státy měly více stimulů právě v oblasti připravenosti a prevence. Samozřejmě členské státy potřebují také podporu e, od všech e, politik i nástrojů Evropské unie z oblasti životního prostředí, klimatu, e, zdravotnictví, výzkumu. To jsou jen příklady. A v neposlední řadě mechanismus rescue se týká také úspor z rozsahu to je samotná definice úspor z širšího rozsahu. Je to otázka dobré připravenosti i prevence. Rescue znamená maximální účinnost s minimální byrokracií. Vážení kolegové, mechanismus rescue Eh, prokazuje naši, náš závazek posilovat podporu Evropské unie eh, pro občany v případě přírodních katastrof či naléhavých situací, které ohrožují jejich život, majetek či životního prostředí. Někteří z vás již vyjádřili svůj zájem eh, a podporu této otázce a jsem vám velmi vděčný za diskuzi, která proběhla na plenárním zasedání v prosinci a jsem přesvědčen, že je na čase spustit legislativní postup. Není žádným tajemstvím, že příští katastrofa může udeřit kdykoliv. To je prostě naše nová realita. A to je také důvod, proč je zásadně důležité, abychom měli posílený mechanismus, který bude operativní a bude fungovat co nejdříve. Děkuji vám ještě jednou za všechny vaše náměty, otázky názory a jsem přesvědčen, že všichni sdílíme tyto starosti, tyto obavy a všichni si uvědomujeme, že je velice důležité eh, upgradeovat náš systém tak, abychom, vyho- tak, abychom reagovali na potřeby. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Když jste hovořil o té naléhavé situaci, o mm, vybudování takového systému, tak my v našem výboru jsme odhodláni velice úzce a rychle pracovat na tom, abychom byli připraveni pro příští léto. Abychom v případě, že k něčemu dojde, byli lépe připraveni. To už jsme vlastně vyjadřili ve práci na zprávě a zpravodajem je ten, který dostane první slovo a to je paní zpravodajka pro toto téma. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci návrhu. Já budu velmi stručná. Mám především několik otázek. My už jsme zahájili rozpravu. I teď jsme viděli, že je zde velký soulad mezi komisí a parlamentem. Vzhledem k tomu, že v textu se hovoří o diskuzích s, členských stát, s členskými státy, které by vedly také k tomu, že by se diskutovalo o polní nemocnici. Ano, to je důležité. Já bych chtěla vědět, kdy proběhly ty diskuze, jak proběhly a jak se na to dívá komise, jak je postoj členských států a když třeba by došlo k nějaké velké katastrofě, což je sice málo pravděpodobné, ale mohli bychom třeba v této věci spolupracovat s komisí ad hoc pro boj proti terorismu. Skupina expertů Rescue, která by měla ověřovat operativní prostředky, které by měly vytvořit tyto mechanismy, aby byl zajištěn rychlý přístup k těmto prostředkům. Z koho je složena, jak pracuje, v jaké fázi se nacházejí tyto práce. A na závěr, pane komisaři, ta vaše posedlost prevencí a přípravou je stejná jako naše posedlost. My jsme o tom už také dříve hovořili, jasně to vyplývá také z práce, společné práce parlamentu a komise. Zajímalo by mě, zda jsou zde další vstupy kromě těch, které už jsou na stole, protože komise bude moci žádat po členských státech specifické plány prevence a přípravy. Nemyslíte si, že je to věc, která by se měla ještě více prohloubit eh, i s tím, že bychom mohli lépe pochopit, jak pomoci státům čelit eh, výdajům, které určitě nastanou, pokud budeme skutečně chtít eh, zajistit eh, bezpečnost na našem území. Já jako Italka musím říci, že celá Jižní Evropa je historicky více vystavena různým katastrofám. Prostě musíme mít na paměti, že je třeba vytvořit nějaké nástroje, aby členské státy mohly čelit těm výdajům, které na jedné straně budou investicemi, investicemi do rozvoje, ale vždycky bylo tyto výdaje zahrnovány ne do investic, ale prostě do výdajů. Takže to je věc, která je trošičku v rozporu a mě by zajímalo, jak se na to dívá pan komisař. Děkuji. Thank you very much. Now, uh, next speaker. Děkuji. A další řečnicí je paní Dali. Děkuji. Paní, komis, pan, paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji za to, že jste přišel. Uh, my už jsme se setkali, diskutovali jsme o této iniciativě komise. Vy víte, že já jsem nakloněna jakékoliv iniciativě, která může pomoci i s ohledem na okolnosti, které jsou čím dál častější, které souvisí s klimatickými změnami a znamená to, že potřebujeme mnohem koordinovanější přístup, abychom mohli předcházet eh, přírodním katastrofám a abychom mohli řešit jejich dopady. Mám na vás pár dotazů. Tento návrh Rescue by měl zajistit adekvátní reakci také pro členské státy, regiony a ostrovy, které trpí tím, že jsou eh, vlastně izolovány. Především ostrovy, ty jsou vlastně dvojnásobně izolovány. Mě by zajímalo, jak se bude řešit otázka ostrovů a těchto vzdálených regionů a jak můžeme zajistit, že tyto regiony, které jsou odříznuty, které e, trpí izolací a dvojí izolovaností, jak bude zajištěno, že dostanou potřebnou pomoc eh, v náležitém čase a ne o mnoho později. Další bod, o kterém se zmínila i kolegyně a týká se to polní nemocnice, tak je zde návrh v tomto smyslu a ten návrh je mít polní nemocnici, která může být rychle využita v EU nebo mimo EU jako součást eh, lékařských sborů EU. Jak to vypadá? Má komise už nějaké pokyny v této věci? Jak to bude implementováno? V jakých situacích myslíte, že se takováto iniciativa polní nemocnice bude používat jak v rámci EU, tak mimo EU. Děkuji. Děkuji. Paní Gerling. Adam Torres, then. Paní Torres. Děkuji. Jsem ráda, že hovoříme o dopadech klimatických změn, protože to působí velké problémy pro občany a nejen v Evropě, ale na celém světě. Dobře víme, že klimatické změny mělo závažné dopady. Jako, pane komisaři, vy dobře víte, ty požáry ve Španělsku a v Portugalsku především, také sucho, to vše má závažné důsledky nejen pro ty, kteří jsou tím přímo zasaženi, ale i pro výrobní odvětví. je třeba zaměřit se na to, že musíme změnit jádro výrobního systému, abychom měli udržitelnější planetu, protože to bude cesta, jak bojovat proti klimatickým změnám. Já bych ráda zdůraznila jednu věc, která zde nebyla zmíněna, ale podle mě je důležitá. Musíme vzít v úvahu to, že existují klimatičtí uprchlíci, ti, kteří musí opustit eh, své domovy, jsou k tomu nuceni, protože nemají přístup eh, k přírodním zdrojům, nemají z čeho žít na svých původních území, územích a musí tedy za zoufalství odejít. V tomto roce 2018 už 200 lidí zahynulo ve středozemním moři, když se snažili dostat do Evropy. A to je humanitární krize, krize hodnot kterou zde prožíváme a je to realita, která nás každý den zasahuje. Uprchlíci ze Sýrie sem přišli před ozbrojeným konfliktem, ale součástí příčin tohoto konfliktu byl také nedostatek vody. Takže můžeme říci, že i toto je důsledek klimatických změn. A také tohoto výrobního modelu, který je zničující pro většinu. Máme zprávu z minulého roku, která uvádí, který byl zveřejněn v časopise Science, že žádosti o azyl v Evropské unii se mohou zvýšit o 28 pokud se tedy sníží klimatický efekt, nebo tedy skleníkový efekt, což se ovšem nezdá, že se stane. Může se o 185 zvýšit tento počet žádostí o azyl, když se klimatické změny budou odehrávat rychleji, což je tento případ. Mě by zajímalo, zda toto berete v úvahu, zda k tomu přistupujeme politicky, zda zde zohledňujeme ty klimatické uprchlíky a jaké kroky hodlá komise v tomto smyslu podniknout. A nyní pan Líze. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, děkuji vám za vaše slova, za váš návrh. Domnívám se, že jste ho velice dobře popsal, zejména před naším výborem. Máme tady nejenom problémy díky změnám klimatu, jsou tady četné příčiny, ale změna klimatu hraje jednu z rolí. Já ze zásady podporuji tento návrh Evropské komise a rád bych vás požádal, abyste na dvou místech ještě něco vyjasnil. První věc, proč je tak obtížné dát k dispozici národní kapacity. V jednom svém rozhovoru jste vysvětlil, že při, v případě některých katastrof Rusko a jiné neevropské státy pomáhají rychleji než některé státy EU a to přece nemůže být pravda. Musíme to, co máme, dát rychleji k dispozici a když to nestačí, tak potom budeme skutečně potřebovat i evropské kapacity, ale já nechápu, proč je tak obtížné motivovat členské státy k tomu, aby pomáhali uvnitř Evropské unie, když neevropské země jsou schopny to udělat daleko rychleji. Druhá věc. Je třeba skutečně hovořit o prevence, například při lesních požárech je skutečně politování hodné, že tady vidíme eh, chyby v managementu a eh, také umyslné zakládání požáru, čili nemůžeme tady jenom požáry hasit, ale postarat se o to, aby vůbec nic nehořelo. Děkuji vám. Děkuji. Paní Kapezon. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já bych ráda začala tím, že tak, jak už jsme řekli na plénu, zdá se mi to eh, vhodná iniciativa, protože se nejedná o tom, o, o to působit preventivně v oblasti eh, změn klimatu. Kapacita členských států eh, je prostě pře mm, zatěžováno těmi meteorologickými fenomény, které zažíváme a je to nad rámec kapacity členských států, které se snaží dát k dispozici veškeré své zdroje, ale ty jsou nedostačující vzhledem k tomu, vzhledem k tomu množství katastrof. A proto je třeba, aby se jednalo z evropské úrovně. Já jsem chtěla zdůraznit především nezbytnost uvědomit si, jakým způsobem reagují eh, různé regiony, různým způsobem. Vy jste hovořil o záplavách, podívejme se na zase požáry na jihu a je třeba, abychom mohli vytvořit nezbytný nástroj pro působení, preventivní působení v této oblasti. Je třeba začlenit také zdroje jednotlivých regionů. Vy jste hovořil o doplňování, o komplementaritě je, a já chci zdůraznit, že je třeba a také posílit příslušný mechanismus i v rámci solidarity můžeme jistě docílit pokroku a ve Španělsku i v jiných oblastech to pro vypočítávání, jak moci čerpat prostředky z Fondu Solidarity se liší. Proto, proto velké regiony, které mají větší počet obyvatel, eh, najednou vidí, že oni se nedostanou k, tě, k čerpání prostředků na rozdíl od menších regionů, eh, které jsou přitom bohatší, protože se tady nepropočítává na osobu. A to je, domnívám se, způsob diskriminace. A také chci eh, hovořit o ekologickém aspektu. Podívejme se na Španělsko. My jsme ve Španělsku neměli dodatečné fondy, neexistovalo eh, tady splnění toho kritéria solidarity, když jsme chtěli chránit národní parky mm, je třeba, aby došlo k modifikaci různých příslušných nařízení. Už se blížím ke konci. Chci se zeptat pana komisaře na nezbytnost koherentnosti mezi všemi finančními nástroji v evropské politice za zohlednění globální ekologie a faktu, že ovlivňuje světové hospodářství. Já nevím, zda se komise připravuje na zřízení mechanismu monitorování klimatických změn a jejich dopadů na země Evropské unie. To je, domnívám se, velmi, nebo by bylo účinné a zdá se mi příhodná tato iniciativa týkající se polních nemocnic, protože i v případě přeshraničních katastrof to může být velká pomoc. Děkuji vám. Pan Petrle. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, rok, který je za námi, byl obtížným rokem. Jsme zvyklí na záplavy, na požáry a tak dále, ale dosud jsme neznali ty vychřice. A na Slovensku jsem viděl, že evropské peníze, evropské prostředky se používaly na vybudování nějakého hangáru na letišti, zatímco vychřice tento rok byly tak mimořádné, že dokonce tento hangár se zhroutil. Domnívám se, že sektor stavebnictví bude muset zavá- vyvinout daleko větší úsilí a přísnější opatření pro lepší ochranu střech ale také pro ochranu dědictví, které v naší zemi máme. Mám otázku, jaká, jaké jsou ambice komise, jaké jsou novinky, které můžeme očekávat ze strany komise v případě prevence požárů? A taky bych rád využil této příležitosti, abych vám poděkoval za vaši práci, protože skutečně potřebujeme více Evropy. Děkuji. A nyní Další kolega. Děkuji za toto iniciativu k posílení evropské solidarity eh, v případě katastrof. To je výborná iniciativa a musí ji, domnívám se, podpořit všichni. Existuje stále ještě určitá propast mezi tím, co se týče e, katastrof a fungování byrokracie. Tady je třeba postupovat e, účinněji. Já bych rád zhrnul váš návrh. E, má zejména dva aspekty. Za prvé, posílení možností konat přímo, bezprostředně, Eh, při eh, vyskytnutí se nějaké katastrofy. A druhý bod je eh, prevence, působit preventivně v členských státech. A to jsou velmi významné aspekty a chci se k tomu ještě vyjádřit. Vy jste správně řekl, že při Rodní katastrofy budou bohužel existovat stále i v budoucnosti a proto je třeba vyvinout tlak na členské státy, aby učinili všechno pro to, aby se těmto katastrofám zabránilo zejména katastrofám způsobených lidským zásahem, lidským faktorem. Podívejme se na Atiku a záplavy tam v Řecku. A potom ještě něco, jsem si jistý, že už se, se s tím jistě zaobíral. Efradali už o tom také hovořila. Pane komisaři, je nesmírně důležité, eh, když budou takové mechanismy solidarity v Evropě, tak je vždycky třeba nezapomínat na ostrovy Máme malé a velké ostrovy a když tyto nebudou zohledněny, tak pomoc k obyvatelům na ostrově nikdy nedorazí. Jeden příklad, který je naprosto zjevný. Máme 1,5 HDP pro aktivaci tohoto fondu Solidarity, no a to pro ostrov je problém. Příklad samofraty, překrásný ostrov, všechny vás zvu, abyste se na něj jeli podívat. Tam došlo ke katastrofám, k záplavám, ale tento ostrov se nachází v oblasti, která je znevýhodněna na základě příslušnosti zařazení do příslušného regionu není možné čerpat příslušné finanční prostředky z příslušného fondu. A to se týká i jiných ostrovů, třeba v Tesálii. A teď ještě jedna věc, pane komisaři, strukturní fondy ty jsou samozřejmě nezbytné pro regiony, ale ostrovy jsou často velmi malé, mají omezené prostředky a proto mají také problémy eh, vůbec implementovat příslušné politiky a čerpat prostředky. Ve vašich plánech se zejména zohledňuje čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Ale jak se postarat o to, aby nebyly zvýhodněny malé obce na, malých, na ostrovech vůbec? A ještě jedna připomínka k prevenci. E, jak zapojit lokální orgány? Řečník je přerušen. Co se týče katastrof, e, na, odl- na vzdálených ostrovech. Já už se blížím k závěru, pane komisaři. Doufám, že všechny tyto záležitosti budou také zohledněné a že vám budeme moci poblahopřát za vaše snahy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Takže vidíte, pane komisaři, velký zájem o toto téma, takže máte slovo na odpověď. Děkuji za vaše pozitivní vystoupení. Dovolte, abych reagoval ve svém mateřském jazyce, abych mohl být přesnější, především tedy na konkrétní otázky. Rád bych eh, začal reakcí na poznámky paní Gardiny. Není pochyb o tom, že velká část tohoto návrhu se týká řešení epidemií a role našich operačních prostředků, mobilních nemocnic, polních nemocnic, které nám umožní okamžitě reagovat na tyto potřeby. Máme už dnes zkušenost, ehm, možná vám to uniklo, ale v rámci současného systému máme EU Medical Corp. Jedná se o výsledek ehm, mé osobní zkušenosti. Já jsem byl koordinátorem eh, v případě epidemie viru Ebola a měli jsme příklady léčby takových epidemií, jako je žlutá horečka v Angole. A zjistili jsme, že toto je nejlepší způsob, jak reagovat. Především tedy na epidemii eboli. Takže můžeme vycházet ze svých zkušeností, abychom byli ještě efektivnější a abychom mohli využívat tu polní nemocnici, ve chvílích, kdy některý z členských států bude konfrontován s přírodní katastrofou nebo s teroristickým útokem. Máme, jak říkám, už podstatné zkušenosti v této oblasti a já doufám, že prostřednictvím koordinace také jiných mechanismů v Unii budeme schopni lépe reagovat. Jen bych ještě rád zdůraznil jednu věc, kterou jsem zdůrazňoval i na začátku. Rescue nenahrazuje zodpovědnost členských států. My pouze doplňujeme tuto zodpovědnost. Poskytli jsme vám diagram, pyramidu, nevím, jestli jste to viděli. Jedná se o tuto pyramidu, která znázorňuje strukturu rescue. Máme první úroveň, to je tedy zodpovědnost členských států, druhá úroveň se týká posílení současného systému a třetí úroveň, to je naše kolektivní reakce. Jedná se o záchranou síť. Mechanismy, které vytváříme, které chceme vylepšit, nejsou samozřejmě nějakým kouzelným receptem, které, který nebude brát v úvahu kroky členských států. Naopak se jedná o to, abychom jen doplnili kroky členských států. A já plně souhlasím s tím, že příprava a prevence je jedinou cestou, naší jedinou nadějí v boji proti klimatickým změnám. A rád bych připomněl, že tento návrh není vzdálen jiným iniciativám. Já jsem v kontaktu eh, s komisaři Hoganem a komisařkou Krecu, kteří se zabývají různými strukturálními fondy. A jak jsem říkal, otázka prevence a přípravy, především tedy v této fázi bude financování pocházet ze strukturálních fondů. Jedná se o koordinaci několika komisařů. Já budu zodpovědný za koordinaci kroku svých kolegů, aby členské státy na základě svého národního plánu mohly posílit prevenci a přípravu na přírodní katastrofy. Uvedu příklad. V Řecku diskutujeme o různých oblastech eh, z hlediska kontroly požáru. Zda jsou tedy tyto oblasti připraveny před létem. A to prostřednictvím strukturálních fondů ve spolupráci s místními orgány. A to byla otázka pana Gramatika Kise, na kterou bych teď rád odpověděl. vytvářejí se protipožární zóny a ty budou vzaty v úvahu. Ty jsou důležitou součástí boje proti požárům. Paní Dali velmi správně upozornila na ostrovní charakter některých regionů, na jejich izolovanost a také na to, jakým způsobem tento návrh eh, bude mít eh, možnost eh, ovlivnit prevenci a připravenost ostrovních regionů v Evropě. Kromě mých kompetencí jsou zde i jiné fondy, které se snaží reagovat na potřeby ostrovních regionů. Já znám situaci v mé zemi a ta situace je v současné době nedostačující. Rescue bude moci přinést určitý příspěvek, doplněk v případě přírodní katastrofy a reagovat na potřeby, které v současné chvíli nejsou pokryty akcemi Evropské unie. Také zde zazněla otázka ohledně polní nemocnice. My máme zkušenost eh, z těch lékařských sborů a my to ještě prostřednictvím Rescue posílíme, protože v současné době narážíme na problém, že četné státy se tohoto mechanismu neúčastní. Jedná se o dobrovolnou účast v lékařských sborech. Pokud další státy, které se účastní tohoto mechanismu, jako Island, Turecko, Černá hora, Srbsko, pokud se do toho tedy ještě zapojí, tak v rámci tohoto mechanismu budeme mít posílené kapacity, abychom mohli lépe a rychleji reagovat na přírodní katastrofy a případné teroristické útoky už v první fázi. To znamená, to je ta nejdůležitější fáze, která je důležitá a my budeme reagovat tím, že tam vyšleme polní nemocnici. Plně souhlasím eh, s paní Torres. Jsme svědky této nové vlny klimatických uprchlíků, já jsem to sám viděl, když jsem byl v Africe, v Asii, dochází k přesunům populací kvůli klimatickým změnám. A před rokem jsem byl v Etiopii, na vlastní oči jsem to viděl. Evropská unie nesouhlasí s hodnocením prezidenta Trumpa, pokud jde o klimatické změny. Tady se nejedná o nějaké falešné poplašné zprávy. A to je ten důvod, proč Evropská unie je průkopníkem, pokud jde o implementaci pařížské dohody. A my všichni společně na celosvětové úrovni musíme zvýšit své úsilí, abychom čelili dopadům klimatických změn. Nemůžeme jednat izolovaně. V rámci Evropské unie jsme dosáhli velkého pokroku, jsme považováni za průkopníky a proto máme možnost vyžadovat od ostatních, aby začali také uplatňovat pařížskou dohodu. Já si myslím, že jsou zde mnozí představitelé členských států, kteří jsou přesvědčeni, že je třeba pařížskou dohodu ještě více posílit. Vážení kolegové, Diskutovali jsme společně také o této významné otázce, na kterou jste zde upozornili. Národní zdroje nejsou dány k dispozici ve chvílích, v klíčových okamžicích pro poskytnutí pomoci. A já bych uvedl příklad Portugalska. Jedná se o událost, která se odehrála před třemi měsíci a pro mě to byla velmi smutná zkušenost. Když Evropská unie mobilizovala evropský mechanismus, bohužel všude ve všech zemích, které by mohly eh, poslat eh, prostředky na hašení požáru, tak eh, tam měli červené nebezpečí. Centrum boje proti požárům z Francie je nejlepší, které máme na našem kontinentu. Ovšem všechny zprávy, které jsme dostávali, tvrdili, že Francie musí čelit svým eh, požárům, svým eventuálním požárům a nemůže své zdroje, své prostředky vyslat do Portugalska. My jako politici jsme nemohli ignorovat tyto zprávy odborníků. Nemohli jsme tedy poslat eh, prostředky z jiných zemí, z Francie, z Itálie, z Řecka. Prostě Portugalsko zůstalo osamoceno, protože zde nebyl žádný mechanismus na rámec tedy národních zdrojů, národních kapacit, které by umožňoval, který by umožňoval v tom okamžiku pomoci. A tato pomoc nemohla být pokrytá pomocí ze strany jiných členských států a právě v tom bude role Rescue. Rescue bude moci reagovat ve chvíli, kdy všechny národní kapacity a národní zdroje nebudou dostačující. Protože bohužel zároveň tyto členské státy čelí stejným problémům kvůli klimatickým změnám. A to, co jste říkali, že ty národní zdroje nemohou být využity mimo území členských států, bylo to proto, že členské státy nemohou ignorovat své vlastní potřeby a právě zde musíme mít ty zdroje navíc, tu záchranou síť, která bude moci být využita. Nejedná se o nová byrokratická opatření. My nepotřebujeme personál v terénu, v terénu členských států. Tam každý členský stát má svůj vlastní národní plán, má k dispozici dostatek personálu. Ale Když eh, máme nějaké požáry, potřebujeme hasičské vrtulníky, to budou ty evropské zdroje, to bude součást evropských prostředků a právě ty budou schopny zasáhnout. Pokud jde o boj proti lesním požárům, tak ano, máte pravdu, v některých zemích z důvodů, které vycházely z nedostatečného rozlišení mezi různými regiony. Odehrály se také záměrně založené požáry a prostřednictvím strukturálních fondů členské státy budou mít k dispozici zdroje, aby mohly do budoucna zabránit takovýmto zločinným požárům. Pokud jde o fond Solidarity, Rescue to je něco jiného. Fond Solidarity spadá do kompetence paní Krecu. Chci ale říci jednoduchou věc. Chci porovnat prostředky z Fondu Solidarity které byly vynaloženy především na záplavy v uplynulých pěti letech, kde byl tento fond použit eh, pro přípravu a prevenci. Studie jasně ukazuje, že kdybychom měli lepší prevenci a přípravu, tak bychom měli méně obětí a méně škod. Takže místo, abychom dávali prostředky do Fondu Solidarity, tak je lepší financovat prevenci a připravenost. Tím samozřejmě neříkám, že bychom neměli financovat Fond Solidarity, protože v každém případě budeme muset v některých případech tohoto fondu využít. A paní Krecu vždycky reaguje na ty konkrétní případy. Už navštívila i Galicii, i portugalské regiony aby mohla přímo na místě posoudit situaci a mobilizovat Fond Solidarity. Pokud se objeví ještě nějaké další informace, můžeme je společně prostudovat, ale rád bych ještě zdůraznil to, co už jsem říkal. Prevence. Prevence je důležitá. Je lepší předcházet, než potom léčit. Takže je lepší věnovat prostředky na prevenci, než čekat na využití fondu Solidarity. Protože podle studie je právě využití evropských prostředků na prevenci nejlepším způsobem, pokud jde o observatoř klimatických změn. Komisař Komisař Arias Kaněte a jeho služby sledují všechny tyto jevy. A proto jsem také říkal, že jsme průkopníky v implementaci pařížské dohody. Pokud bychom to měli posílit, ta komise je vždy otevřena iniciativám usilujícím o to, aby naše služby byly lépe připraveny na to, aby mohly čelit dopadům klimatických změn. Vážní kolegové, my musíme se zaměřit také na územní plánování, Musíme využít prostředku ze strukturálních fondů a to je také role naší spolupráce s komisařem Hoganem a komisařkou Krecu. Rescue bude takovým eh, zastřešujícím mechanismem, který umožní koordinovat všechny akce, aby evropské prostředky mohli se zaměřit také na prevenci a přípravu na přírodní katastrofy. Díky Rescue budeme moci ukázat, že jako Evropská unie, jako Evropská instituce jsme nejen byrokratickým mechanismem, který studuje dokumenty a který je odtržen od potřeb občanů. Evropská unie má tvář, tvář a může také ukázat solidaritu. A ukazuje to vždy, když dojde v Evropě k přírodní katastrofě. Musíme přesvědčit své spolupčany, že solidarita tady je, kdykoliv potřebujeme. A není to tak, jak si myslí lidé, že jsme odtrženi od problému občanů. Rescue je výmluvným příkladem této solidarity. A rád bych uvedl příklad ze své země, která před dvěma lety musela čelit katastrofálním požárům. Byl využit současný mechanismus a byly zde poslány dvě letadla z Francie a z Itálie. A v tomto okamžiku veřejnost změnila svůj názor na Evropu, na Evropskou unii. Lidé na ulicích měli pocit, že Evropa stojí po jejich boku v boji při proti těmto katastrofám a Rescue bude sehrávat stejnou roli, bude poskytovat pomoc při přírodních katastrofách a stane se to také politickým nástrojem, který nám umožní vyslat následující signál. Evropské instituce mají svou tvář a budou stát po boku občanů. Σε ό,τι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 Elizabeta Běnkovská se věnuje této otázce. Její útvary připravují návrh, který se týká odolnosti budov. Ale i tady rescue je prostě otázka reakce v případě výjimečné situace. Rescue nemůže nahradit jiné složky. zejména pokud jde o mm, předpisy týkající se odolnosti budov. Pan Gramatikakis položil otázku. Hovořil jste také o fondu Solidarity a já myslím, že i ty vaše poznámky na toto téma jsou velmi důležité. Paní Gracu vždy je připravena diskutovat s národními vládami s místními orgány či krajskými orgány. Jak e, zvýšit e, prostředky? Existuje e, diskuse a je třeba je brát v úvahu v rámci diskusí o příštím finančním rámci. A jsem také připraven diskutovat i o úloze regionu z hlediska připravenosti. V některých eh, zemích, jako je třeba Německo, hlavní odpovědnost je v rukách eh, regionů. To znamená, že regiony jsou pro nás eh, hlavními spojenci pro prevenci. Máme také kontakty s místními regionálními představiteli. Byl jsem například v Hamburku, v Brémách. Právě proto, abychom mohli diskutovat o regionech. Nastolili jsme kontakty s příslušným ministrem eh, v Lucembursku, v Nizozemsku včera, dnes v Bulharsku. Eh, právě protože začíná bulharské předsednictví, pojedu do Finska, do Dánska do všech těchto zemí, abych jednal o těchto otázkách a zlepšil návrh eh, v souvislosti s úlohou místních orgánů. Děkuji vám, děkuji vám z celého srdce. Myslím, že tato diskuse byla opravdu velmi konstruktivní a já jsem si poznamenal všechny vaše náměty či obavy. Doufám, že jsem také odpověděl na celou řadu otázek a že vás eh, mohu přesvědčit, že rescue je mechanismus, který je potřebnější než kdy dříve, abychom mohli reagovat a zejména zabránit velkým katastrofám eh, v Evropě. Všichni chceme dokázat, že Evropa má lidskou tvář. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, za vaši odhodlanost, za vaše návrhy a My se budeme také snažit eh, přispět k tomu, aby se celá situace zlepšila eh, v oblasti eh, boje proti přírodním katastrofám. Komisař, ano, já vám děkuji a musím znovu říci, že jsem připraven na jakékoliv další setkání s kýmkoliv z vás, s vašimi všemi kolegy, abychom vyjasnili věci a abychom diskutovali o nových eh, námětech, o vylepšení jednotlivých částí tohoto návrhu. Já jsem pevně přesvědčen, že eh, kolektivně můžeme působit lépe než jedno, jedno straně. Děkuji. Vážení kolegové, jak jsem eh, řekla na úvod, my prohodíme tady body. Teď bude probíhat Eh, diskuse s komisí eh, o stavu léčivých přípravků pro pediatrické použití. Uh, good morning, uh, uh, chair. Good morning. Eh, děkuji vám, dobrý den všem účastníkům a já bych chtěl začít eh, informací, že eh, když vidíme předpisy EU v oblasti farmaceutické, eh, většinou se soustředíme na inovace léků, na účinnost, bezpečnost, vysokou kvalitu, aby to bylo v zájmu pacientů. Farmaceutické firmy se soustředují na trhy. A Tady je tedy předpis o pediatrických lécích z roku 2007. Eh, loni to bylo tedy 10 let, co toto nařízení eh, platí. Ve zprávě zveřejněné v říjnu 2017 jsme soustředili analýzy a výsledky studií eh, dopadů během prvních deseti let platnosti tohoto nařízení. A teď prosím další diapozitiv. Snažíme se posoudit e, různé faktury, na které dopadá toto nařízení. Vzali jsme v úvahu žádost Evropského parlamentu ve svém usnesení z prosince 2016. E, co ukazuje tato zpráva? E, došlo k pokroku Eh, podpořil se výzkum. Více informací o pediatrických lécích eh, je k dispozici a více takových léků, léčiv bylo schváleno. Eh, také klinické testy v uplynulých letech byly hodně posíleny. Podle zprávy jde o více než 50 takových eh, klinických testů pro pedi- u pediatrických eh, léků. Chceme nadále zajistit eh, co nejlepší produkci léků pro děti, ale chceme také zlepšit pravidla, která se týkají takových klinických testů, jejich transparentnost, nábor eh, zájmu dětí a jejich rodičů. Další diapozitiv, prosím, během tohoto období. My jsme viděli, že 260 nových léků bylo schváleno pro použití pro děti a Eh, v, roce, v letech 2007 až 2016. 131 jich bylo dokončeno, 260 jich bylo zahájeno, to všecko během tohoto období. Je důležité provádět klinické, klinický výzkum a během tohoto desetiletého eh, období eh, vidíme, kolik těchto testů bylo dokončeno. Také je tady lepší informace o těchto léčivech prostřednictvím přiložených letáků. Chtěl bych také připomenout, že nestačí jen e, právní nástroje e, v této oblasti. Pediatrické e, lékařství je ovlivněno také dalšími faktory. Například otázka úhrad eh, těchto léčiv eh, v členských státech. Lékaři, pediatři eh, nevždy často přecházejí automaticky na nově schválená léčiva. Je tady určitá setrvačnost v tom, jaké léky se předepisují. To se také potvrdilo v naší zprávě. Zpráva nám také umožnila jasně identifikovat eh, oblasti, kde nebylo dosaženo dostatečné změny vlivem schválené legislativy. Viděli jsme, že eh, vývoj pediatrického lékařství stále hodně závisí na Eh, farmaceutickém výzkumu. Ne vždy to odpovídá pediatrickým potřebám. To je případ eh, některých chorob, eh, specificky dětských. Tedy děti pod 15 let mají některé choroby, které jsou výrazně soustředěny do této věkové kategorie. Jiné se týkají všech věkových kategorií. Ale v případě Eh, dětí je to hlavní příčina úmrtí ve věku 1 až 14 let. Jsou tady i některé vzácné choroby. Než eh, navrhneme nějakou změnu v předpisech, musíme lépe proskoumat eh, Eh, jaké zájmy, zájmy jaké skupiny se zohledňují. Zda jde o ty děti, jejich rodiče, eh, lékaře, eh, farmaceutický průmysl. A pak v příslušném smyslu měnit nebo navrhovat změny v legislativě. Pak jsou tady otázky, zda dané nebo starší předpisy stále odpovídají potřebám v roce 2016 eh, podle principu Better Regulation komise zkoumala tyto otázky a předložila varianty eh, pro řešení obou výše zmíněných eh, předpisů. Vidíme, že situace ještě není dokonalá, musíme udělat další krok v legislativě, která se týká pediatrických aspektů, abychom posoudili všechny aspekty a navrhli nejvhodnější řešení. Ale chtěl bych jasně říci, že to neznamená, že neděláme nic konkrétního, abychom okamžitě řešili eh, problémy, které se projevily v této eh, zprávě. Přijímáme opatření a tady vidíme některá z nich. E, ty už začaly fungovat, například e, změna EMA, e, to začne platit již letošního roku 2018 a také nutíme firmy, aby vždy vedly diskusy s pediatrickým výborem Eh, když například vyvíjejí léky na případy rakoviny. Tady chceme zdůraznit, jak velmi, odpovědná, jak velmi velkou zodpovědnost má eh, průmysl. Je to odpovědnost, která jde za rámec toho, co definuje zákon. Při rozvoje léků eh, proti rakovině pro dospělé Eh, je nutné zvážit i možnosti použití pro děti. Není žádný důvod, proč by děti měly být tady vynechány. Eh, pak jsou tady některé, krát, některá krátkodobá opatření, která se týkají eh, také této oblasti. Zapojení konstruktivního přístupu všech zúčastněných stran, a to zdůrazňují všech zúčastněných stran, je klíčově důležitý. Eh, na mezinárodní úrovni se snažíme prosadit tyto aspekty, například eh, z USFDA. A při práci na této zprávě jsme eh, vytvořili zvláštní pracovní skupinu, ve které chceme diskutovat o spolupráci. Chceme dále pokračovat v tomto úsilí na mezinárodní úrovni. Chceme společně prosazovat tyto věci. A na závěr chci ještě říct, že jsou tady některé další velmi důležité iniciativy komise, které mohou podpořit eh, eh, výzkum v rámci pediatrické oblasti, pediatrické rady. Eh, Evropa nabízí síť pro složité choroby, které mohou sloužit jako určité Eh, výměna informací, eh, konzultací může usnadnit eh, použití údajů, schromažďování důkazů, můžeme rozvíjet nové názory a Eh, tady eh, máme celou, bereme v úvahu celou dětskou populaci, včetně dětí, eh, které onemocněly rakovinou. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám za tuto prezentaci. A teď dávám slovo kolegům, kteří požádali o slovo. Nejdříve paní Grostet. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda,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 Eh, po předložení zprávy komise. Já jsem byla zpravodajkou pro nařízení o pediatrických lécích a čekám na takovouto zprávu už velmi dlouho. Zdálo se mi, že zbytečně dlouho jsme s ní eh, otáleli. Teď jsem ale ráda, že jsou tady některá, eh, některé návrhy. Především jsem ráda, že nařízení alespoň částečně přineslo své plody z hlediska podpoření bádání v oblasti nových léků pro děti. Ne asi natolik, kolik jsme čekali, ale přece jen změn. Zpráva komise, myslím, stanovuje dobrou diagnózu situace. Jen lituji, že postup, který je tady navržen, není konkrétnější. I když je tady celá řada návrhů. Jsem ráda, že zpráva eh, obsahuje určité body, které byly také v usnesení parlamentu schváleném loni. Například nedostatečné zvážení e, principu působení molekuly, když laboratoř rozhoduje, zda e, bude provádět či nebude provádět pediatrické posouzení. Určitě jsou tady oblasti, kde je možné věci zlepšit. Spojené státy jsou dobrým příkladem e, v oblasti příslušného zákonu léku pro děti. My jsme také hovořili o konkrétně o případech dětských rakovin. Tady se to také zaznělo. To je terapeutická oblast, která je často ponechávána stranou. To je velký nedostatek provádění nařízení. Právě pediatrický rozvoj v tom čistém slova smyslu nespojený e, s programem pro dospělé je velice důležité. Právě když ta choroba neexistuje u dospělých, tak se většinou vůbec nerozvíjí terapie pro děti. Podle mého názoru e, zpráva také jasně ukazuje, že je třeba lépe bojovat um, v této věci mít incitativní, tedy stimulující náměty v rámci nařízení. Užitečné věci tady byly vytvořeny, užitečné stimuly, ale bylo by možná dobré je lépe kalibrovat, aby se více podpořil pediatrický Eh, vývoj. Je na čem pracovat. Komise zdůrazňuje, že je třeba lépe propojit eh, nařízení o pediatrické oblasti s jinými nařízeními. Mnoho pediatrických eh, aspektů chorob je právě případ vzácných chorob. Zpráva nabízí celou řadu dalších myšlenek, které je možné dále rozvádět. A e, já myslím, že právě ten workshop, který vznikne a umožní diskusi mezi pediatry, komisí, pacienty a také doufám i naším parlamentem, to si myslím, že je velice důležitý námět. Já budu velmi mobilizovaná s podporou všech kolegů, aby se tady lépe konkretizovaly závěry této zprávy. Děkuji. Děkuji. Dále paní Karpezon. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Chci poděkovat komisi za předložení i do jisté míry autokritické předložení eh, této zprávy. Ano, je pravda, že nařízení eh, umožňuje eh, pokrok eh, v lécích pro děti, ale je tady právě ta otázka dětských rakovin, léků pro případy rakoviny u dětí. Ano, to samozřejmě velmi je ovlivněno situací na trhu. Tak eh, těžko to můžeme srovnávat s tím, jak velký rozsah je výzkumu léků pro dospělé, ale musíme brát v potaz specifičnost dětí je tady eh, otázka, jak dlouho trvá schválení léku, eh, také eh, otázka určitých dispensací, když jsou tady některé aspekty výzkumu. Já myslím, že je třeba definovat, jak postupovat, aby bylo možné zohlednit priority týkající se dětí. Eh, také je třeba lépe formulovat určité stimuly a podněty, zlepšit celou tuto situaci. Musíme asi vymyslet eh, nový model výzkumu, když jde o tak specifické případy, jako jsou eh, případy rakoviny u dětí. V Evropské unii máme velké prostředky, které svěřujeme do výzkumu a proto je třeba, aby tady Evropská unie měla lepší možnosti stanovení priorit Eh, a pro mě prioritou je právě případ rakoviny u dětí. Nařízení eh, u léků pro vzácné choroby eh, tady vyžaduje také určitý rozvoj postupu, stanovení postupu. Samozřejmě jsou tady případy vzácných nemocí i u dospělých, ale musíme zohlednit speciálně vzácné nemoci u dětí. Pravděpodobně bude třeba do jisté míry uh, omezit to všechno, co směřuje pouze pro dospělé a zaměřit se také na děti v tomto nařízení. Myslím, že také je důležité, a myslím, že to i zaznělo eh, v projevu komise, že tady máme velkou odpovědnost, která je v rukách průmyslu, eh, která ovlivňuje eh, směr, kterým se ubírá výzkum. A tady, myslím, je také eh, důležitá odpovědnost eh, na komise o tom, jak se rozhoduje, o tom, jakým směrem bude postupovat výzkum léku pro eh, děti. Dále otázka schválení a uvádění na trh léků pro děti. No, já myslím, že musíme zkoumat ty hlavní problémy, které se tady objevují, aby se zvýšil počet schválených léků. Děkuji. Pan Líze. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát komisi za předložení zprávy. Domnívám se, že je naprosto jasné. Hodně se hovoří o otázce, co by Evropa upravovat měla a co ne. U léčiv pro děti buď bude existovat evropská úprava nebo žádný pokrok Číla, pardon, je třeba, abychom tady spolupracovali na evropské úrovni ve výzkumu, vývoji léčiv a také u konkrétních terapií. To nelze dostatečně často zdůrazňovat, je to třeba na to upozorňovat stále a to nám musí být všem jasné. Nejprve bych rád poblahopřál Frances Groste, která byla zpravodajkou pro dětská léčiva a skutečně eh, se stalo hodně. Teď eh, díky tomuto nařízení existuje celá řada léčiv, která by bývala možná neexistovala bez tohoto nařízení. A to je ta dobrá část příběhu, kterou chci ocenit. Možná, že by bylo hezké, kdyby nám komise uvedla také konkrétní příklady, protože čísla jsou sice krásná, ale je třeba také poukazovat na konkrétní děti, které byly vylečeny a před deseti lety by neměly žádnou šanci. Ale negativní stránkou je, že zejména u rakoviny dětí došlo k malému pokroku. A tady nepomůže žádný apel na průmysl, domnívám se, protože průmyslu jsou možná mm, e, e, lidé, kteří mají vůli něco udělat, ale máme tady konec konců akcionáře, kteří chtějí peníze a když se nevydělají peníze, nebudou mít možnost investic. Proto nesmíme být naivní. Průmysl chce vydělávat peníze. Buď budou rámcové podmínky vypadat tak, že bude možno vydělat peníze ve výzkumu rakoviny dětí, anebo nebudou peníze na to. A to nelze učinit nějak tím zadáváním úloh. Jsem trošku skeptický, ale možná, že by to šlo zapracovat do hlavních směrů EMI. E, a tato zadání musíme formulovat my, aby v průmyslu dostali také ti, kteří to dělají, dostali podporu ze strany akcionářů, aby s tím bylo možno do budoucna také vydělávat peníze. Poslední věc, kterou chci říci, vím, že generální ředitelství Sante není příslušné, ale příslušná je komise. A proto bych rád motivoval kolegy z oblasti výzkumu. Budou existovat určité věci, kde se můžeme snažit sebe líp, ale když nebudeme mít žádné jasné případy a když nebudou exist, nebude existovat motivace, průmysl nic dělat nebude. Existují určité možnosti pomoci dětem více. A to vůbec nesouvisí s novými léčivy, nebož například s používáním stávajících léčiv méně chemoterapie, ale na to je zapotřebí také výzkumu. My potřebujeme výzkum a financovaný z evropských prostředků, eh, protože členské státy sami o sobě to nemohou dělat. Máme celou řadu záležitostí, které podporujeme, kde vydáváme hodně peněz a zrovna ta, kde by to mohly dělat členské státy, ale bojovat proti rakovině dětí a zejména pro zdraví dětí potřebujeme konat na evropské úrovni a proto se to musí stát prioritou v evropském výzkumu, nejlépe okamžitě, nejpozději při nastartování nového výzkumného období eh, rámcového. A když se nám nepodaří bojovat a zvládnout rakovinu dětí, tak to nezvládnou ani jednotlivé členské státy a tady neseme obrovskou odpovědnost. A proto žádám komisi, ale také nás všechny, abychom trošku přidali plyn, aby se to lépe podporovalo. Děkuji. Madame Dali. A paní Dali. Děkuji vám. Chtěla bych eh, začít tím, že poděkuji komisi za to, že předložila tento návrh o dosaženém pokroku v oblasti pediatrických léčiv za posledních deset let. Je pozitivní slyšet, o dosaženém pokroku v této důležité oblasti. Slyšeli jsme o schválení nových léčiv pro děti. Když se podíváme na nařízení o pediatrických léčivých, můžeme říci, že to je nařízení, která opravdu pomáhá dětem k lepšímu přístupu k lékům. Ale jsou tu některé méně pozitivní aspekty když se díváme na vzácná onemocnění, nebo také na rakovinu. Celou řadu velmi vážných otázek tady musíme co nejrychleji řešit. Musíme také uvést terapeutický pokrok u dětí nebo dětských nemocí a řešit ty vzácná onemocnění specifická pro děti. Tedy je třeba pokročit ve výzkumu v pediatrii. Potřebujeme více výzkumu, ale myslím, že potřebujeme i koordinovanější postup mezi evropskými agenturami, průmyslem a badateli. Další oblast, kde je třeba věci zlepšit, je přístup dětí k terapiím a léčivům pro rakovinu. Léčebné postupy pro děti nejsou tak pokročilé jako jiné a to není v pořádku. Když se podíváme na situaci za posledních deset let, ráda bych, aby se komise k tomuto vyjádřila. Nedávno jsme slyšeli, že badatelé výzkumníci v oblasti dětské eh, rakoviny museli nebo měli zkoumat nové postupy léčby a naráželi na problémy, které vyplývaly právě z nařízení o pediatrii. Eh, často to bylo považováno za překonané, ale to si myslím, že je velký problém. Jak řekli kolegové, myslím, že komise musí využít svého vlivu. A také umožnit lepší přístup dětí k léčebným postupům a léčivům. E, musíme podpořit vývoj specificky dětských léčiv. Děkuji. Děkuji, pan Kaputo. Grazie. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval komisi za tuto zprávu, ale také za sebekritiku. Z níž také vyplývá potřeba více investovat do výzkumu a vývoje léku pro děti. Z tohoto hlediska plně souhlasím s tím, co říkal kolega Líze. Musí se to stát skutečnou prioritou naší aktivity. Musí zatlačit do pozadí ty méně důležité aktivity. Já nechci opakovat věci, které zde už řekli kolegové, ale chci zdůraznit jeden aspekt. A mám také specifickou otázku. Z dat, které máme k dispozici, vyplývá rozdíl mezi dětskými léky, léky pro děti a léky na vzácná onemocnění. Velmi často stejné farmaceutické firmy se vzdali toho, aby ta jejich eh, látka nebo ten eh, lék mohl být zařazen jako lék pro vzácné onemocnění. Jedná se totiž o to, že normativa CPC lépe chrání léky, když se jedná o léky, která se používají nejen pro vzácná nemocnění, ale pro všeobecnou léčbu. Tam je tedy jasně vidět, že motivace a pobídky pro léky na vzácná onemocnění nejsou příliš atraktivní. Takže jaká opatření chce komise přijmout, aby se zatraktivnila výroba a výzkum těchto léčiv? Děkuji. Ještě někdo další by si rád vzal slovo? Pokud ne, tak eh, pan ředitel. Prosím. Děkuji vám. Eh, především vám chci poděkovat za velice zajímavou diskusi. Jak řekla paní Grostet, Samozřejmě, že toto fórum je otevřeno také poslancům. Jakmile to začne fungovat, pošleme vám tu informaci. Je velice zajímavé, co řekla také paní Kabeson, jak vyvíjíme ten výzkumný model. Důležité je říci, že ehm, my už to fungujeme Eh, z oblasti plánu do roku 2020. Není tady ještě dost projektů. A celá tato oblast investování. Máme velice silnou síť, která se snaží eh, propojit eh, výzkumníky. Nestačí jen definovat konkrétní výzkumný problém, ale mít také kapacity eh, jednat o tom a to v případě dětí je těžší eh, než v případě dospělých z celé řady důvodů. Doktor Líze hovořil o otázce, zda můžeme uvést příklady co se změnilo v přístupu k terapiím. My se pokusíme vypracovat celý seznam příkladů, protože konkrétní příklady jsou nejlepší eh, odpovědí. A pošleme to následně. Také připravíme některé případové studie. Ano, kladete správné otázky. Máme dost iniciativ, jak eh, stimulovat průmysl, aby se tomu věnovalo, to jde trošku ještě za rámec jen pediatrického nařízení. Eh, je to i otázka nějakého stanovení prémie, která by byla přímo eh, nasměrována do průmyslu, který se zabývá vytvářením nových produktů v tomto systému, který nám má pomoci u léčiv, aby byly schváleny, vyvinuty a schváleny rychleji. A pokud jde o vzácné choroby a výzkum v této oblasti, před několika lety jsme v komisi zveřejnili novou výzvu pro případy výzkumu vzácných chorob Snažili jsme se propojit výzkumníky z různých zemí Evropské unie, vytvořit opravdu dobrý, dobrou síť propojení těchto výzkumníků. Za pár měsíců uvidíme, jak je možné lépe pracovat společně, spojit eh, prostředky a dále stimulovat tento výzkum. Pokud jde o vystoupení paní Daly, ta se ptala o, na to, jak může nařízení dále stimulovat tento výzkum. Ano, to je právě prioritní otázka jak na jedné straně zajistit, eh, aby tady byly dostupné zdroje a za druhé také, jak eh, poskytnout určitou infrastrukturu, eh, vytvořit týmy, které spolupracují a tak podobně. Pan Kaputo se ptá na vzácné choroby z hlediska pediatrie. Ano, je velice důležité sledovat, jak je možné skombinovat tyto a tato dvě nařízení, pediatrie a vzácné choroby. Jak dosáhnout toho, aby se eh, prosadily věci, které zatím ještě nejsou, aby tady byl lepší přístup eh, pacientů se zvláštními potřebami. Doufáme, že do roku 2019 se budeme moci pochlubit eh, novou zprávou právě o propojení těchto dvou důležitých eh, nařízení. Já vám chci poděkovat za velice zajímavou diskusi a, jak už jsem řekl, teď je čas pracovat. My máme určité eh, krátkodobé eh, akce a také střednědobé akce a snažíme se dále pracovat v zájmu pacientů. Potřebujeme ale přispění všech, včetně samozřejmě vás v Evropském parlamentě. Děkuji vám. Také já vám děkuji. Děkuji také všem kolegům, kteří se zúčastnili této eh, diskuse. A teď se dostaneme k dalšímu bodu. Jde o e, mechanismy e, pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují komisi při e, výkonu prováděcích nařízení. Máme tady paní Delaj, která je zpravodajkou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, je na čase, abychom se vyjádřili k návrhu měnící nařízení pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Tady je samozřejmě cílem reagovat na eh, situace, kdy členské státy nerozhodují o velmi citlivých eh, otázkách, které se velice rychle stávají politickým tématem. Eh, předseda Juncker hovořil o stavu Unie v září 2016 a zmínil tuto věc všichni jsme slyšeli a jistě jsme s ním souhlasili. Co říkal komisař, který odsuzoval členské státy, které v mnohých případech neplní svou odpovědnost a nutí komisi, aby tak činila za ně. Bohužel od vytvoření tohoto postupu jsme zjistili, že tady je určité zablokování. To ukazuje slabiny tohoto systému. A také to spolitizovalo diskusi, která měla zůstat čistě odborná. Chtěli bychom, abychom se do budoucna takovým situacím vyhnuli. Návrhy komise jdou dobrým směrem. Umožňují lepší odpovědnost členských států při rozhodování. Některé aspekty je možné ale dále zlepšit, zejména pokud je o transparentnost. A to bych chtěla ve své zprávě obzvláště zdůraznit. Jsem přesvědčena, že u citlivých oblastí, jako je e, zdanění, bezpečnost potravin, ochrana životního prostředí. Nejen, že členské státy tady musí plnit svou odpovědnost, ale musí také o tom informovat občany. Právě posílením transparentnosti a lepší informovaností o rozhodování v Evropské unii se nám umožní udržet důvěru evropských občanů. To je také důvod, proč navrhuji, aby se informovalo o hlasování jak ve výborech, tak i v e, jiných forech o tom, jaké jsou zdůvodnění členských států. Je tady třeba lepší informovanosti Eh, analýzy rizik a také rozložení úlohy mezi vědeckými orgány v rámci EU, evropskými agenturami a evropskými eh, orgány i členskými státy. To, že bude informováno o tom, jak se hlasovalo a že budeme požadovat od členských států, aby své hlasování eh, zdůvodnili, to určitě bude dobré, eh, protože to umožní členským státům vysvětlit svou pozici. Protože je velký rozdíl mezi tím, když se někdo zdrží hlasování, nebo tam prostě vůbec není. Není možné ale, aby to zcela paralizovalo systém, tak jak tomu několikrát došlo v poslední době. Já v této věci komisi podporuji. Ale prosím pozor, musíme být opatrní v našich návrzích, abychom zcela nenarušili rovnováhu systému, který ve velké většině případů funguje. Při respektování demokracie mně připadá také důležité zajistit, aby byl parlament vždy informován. Ve stejném okamžiku jako rada. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď dostanu slovo Stínoví zpravodajové, paní Karnbach jako první. Eh, děkuji mnohokrát. Já v mnohem souhlasím s tím, co řekla kolegyně Delahej. Domnívám se, že je významné, abychom o tom hovořili v minulých letech, zejména v souvislosti eh, s geneticky modifikovaným organismy a glyfozátem měli tuto situaci paktu patu, promiňte tuto patovou situaci, která extrémně stěžovala situaci. Ty dva nejdůležitější body byly zmíněny. To je za prvé transparentnost během celého procesu to zažíváme neustále, že ve odborných výborech se hájí jiné postoje, než tak, jak jsou komunikovány směrem na venek. E, zažíváme tady různé politické lavírování, které skutečně neumožňuje rozpoznat, jakým způsobem obecně se staví členské státy k problematice, jako například e, v tom odvolacím výboru. Já si myslím, že žádná situace by se tím nezměnila protože tady máme úředníky, kteří jsou vázaní služebním zákonem, ty dělají co, co možná potom zase opakují ministři. No, na to se musíme ještě kritičtěji podívat, ale domnívám se, že do celého procesu musí být zapojena veřejnost a samozřejmě také Evropský parlament. A nerozumím dost dobře tomu, proč komise v tom druhém kole eh, eh, chce, aby se tím zaobírala pouze rada já si myslím, že to náleží i kvalifikovanému postoji parlamentu. Do 18. ledna máme čas na pozměňovací návrhy. My ještě asi něco předložíme, ale velice významné je, abychom změnili situaci, protože v zásadě to fungovalo, ale tam, kde to nefungovalo, Eh, tak se prostě problémy odsouvaly a já chápu komisi, která, jak sama říká, nechce, hraje, nechce hrát roli toho černého Petra. Děkuji, paní Gerling. Děkuji vám. Já chci poděkovat paní zpravodajce za její práci, protože její slova jsou naprosto jasná a přesná, vyjadřující její pocity. A to e, je vlastně v souladu s pocity mými i mé skupiny. Ona se odkázala na tuto takzvanou druhou úroveň toho odvolacího výboru a my se domníváme, že by bylo možné více podpořit ten proces. Možná, že členské státy v rámci toho prvního odvolacího výboru by se mohly sami snažit Eh, v případě, a tady by možná mohlo doš, dojít ke zlepšení nalezení koncensu. Ale otázka je, pakliže změna v metodě hlasování, což je klíčovou záležitostí tohoto návrhu, eh, by byla splněna, tak druhý odvolací výbor nebude nezbytný. To znamená, E, to znamená vlastně opakovat tady stejnou věc, která by neměla, e, nesplnila svůj účel. A já absolutně souhlasím s tím, že bychom neměli odmítnout celý tý systém, protože my si uvědomujeme v tomto výboru, že komitologie sice nepracuje, nefunguje dobře ve všem, ale přece jenom také funguje ve většině případů. Čili já velice vítám záležitost transparentnosti, to je klíčová záležitost a co se týče návrhu na změnu hlasování, doufejme, že k tomu dojde. Děkuji, paní Rýs. Děkuji vám, paní předsedkyně, stejně jako paní zpravodajka. Si vzpomínám na to, co řekl prezident, předseda Juncker o stavu Unie Eh, když se podíváme na případ glyfozátu na členské státy, které se snaží jak si schovávat se jeden před druhým a předá a potom hází tu horkou bramboru na komisi. A to, to už poukázali předřečníci. Eh, čili s velkým uspokojením eh, hledím na návrh komisy a to doladění naší zpravodajky. Možná, že bychom mohli nalézt ještě pragmatičtější řešení Eh, protože tady nedojde k tématu, kde budeme rozhodovat. Eh, náš se to týká pouze v případě bezpečnosti potravin a co se týče příslušnosti našeho výboru, to se týká samozřejmě glyfosátu, geneticky modifikovaných organismů a tak dále. A tady členské státy ne postupovali správně nebo mají ještě nedostatky. Co se týče té metody kalkulace, to je zcela zásadní, ale reformování toho odvolacího výboru, to je otázka politická v případě neschod. Eh, Pak, když se zastupcům vnitrostátních orgánů nepodaří to řešit, no tak to musí řešit vláda. Flexibilita, kterou zapracovala naše zpravodajka do té politické oblasti eh, v souvislosti se subsidiaritou a fungováním justice, já si myslím, že asi by nebylo praktické po každé ke každé věci zhromažovat všechny ministry. Ano, transparentnost a hlasování. Vždycky připomínáme eh, evidenci evidentního, čili transparentnost a zveřejňování, jak se hlasovalo v tomto odvolacím výboru, protože veřejnost má právo vědět, kdo obhajuje jejich vládu. A vidíme celou řadu států, eh, náš také, eh, to, kteří tady, které tady jednají a já, my známe tuto situaci velice dobře. Paní Dele chce posílit radu eh, v souvislosti s tím ustavováním odvolacího výboru a prostě chci říci, že kromě několik otázek, možná jenom znění nebo ještě jemného doladění, Mm, podporuji soubor návrhů, které byly předloženy a děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Máte, je tady ještě někdo jiný, kdo by se rád chopil slova? Není-li tomu tak? Paní Harke z komise? Nebo někdo jiný? Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem kolegům, kteří tady hovořili. Konstatuji, že tady hovořili pouze ženy. To je asi nějaké znamení, či nikoliv? Promiňte, já se omlouvám. Nejprve dostává slovo komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Eh, vyslechl jsem celou řadu slov na podporu eh, v obecné úrovni, jak ze mm, úst paní zpravodajky, tak eh, od ostatních členů, kteří podporují směru návrhu komise. My jsme se skutečně velice soustředili na to, abychom zacílili ten problém tam, kde problém je, a ne abychom vytvořili dojem, že tady spochybňujeme systém jako takový v rámci stávajícího nařízení. Tomu rozhodně tak není, ani to nebylo naším cílem. Viděli jsme velkou podporu i v pozměňovacích návrzích, které se snaží ještě zlepšit transparentnost a rád bych využil příležitosti, abych vysvětlil protože jedním z pozměňovacích eh, návrhů bylo simultánní informovanost Rady a parlamentu. To už je zaručeno ve stávající legislativě, ve stávajícím nařízení, jakmile komise eh, posílá návrhy příslušné radě, tak je zasílá okamžitě také parlamentu. Eh, potom otázka, proč potřebujeme, nač potřebujeme radu? Eh, a ta, když fungují různé metody hlasování. Toto je alternativa, aby se mohlo eventuálně jít do druhého kola v rámci postupu k odvolacímu výboru. To není povinné. A proč vůbec rada tady je ve hře? No, protože to je tam, kde se setkávají členské státy. Hovoříme-li o komitologii, eh, tak jsme v otázce, kde se kontrolují komisaři, ale členské státy ani na radě. To je důvod, proč, jak jste viděli v návrhu komise, rada není formálně zapojena do tohoto druhého kola, do toho odvolacího postupu. To je prostě mimo konzultace probíhající na radě eh, jaksi v legálním slova smyslu, v legislativním slova smyslu. Eh, tady eh, hraje komise i rada roli v rámci komitologii. Děkuji vám velice a zůstáváme vám k dispozici. A nyní paní Delej. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se ještě jednou omlouvám za to, že jsem přerušila slovo komise. Já jsem si poznamenala všechny připomínky mých kolegů, eh, které jsou většinou v souladu s tím, co jsem předložila. Vidím, že kolektivní spolupráce přinesla své plody. Domnívám se, že naší odpovědností jakožto poslanců je, abychom dospěli eh, k rozhodování do budoucnosti i v té nejproblematičtější oblasti za dosažení maximální transparentnosti a za mm, prostě eh, seznamovat občany s evropskými záležitostmi, protože občas ta transparentnost eh, je, nedostatek transparentnosti je odstrašuje či odrazuje od Evropy. Já velice rychle se sejdu se stínovými zpravodaji, abychom mohli co nejrychleji dospět k závěrečnému návrhu zprávy. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro pozměňovací, předkládání pozměňovacích návrhů je v 18. ledna v 1 hodinu a 27. února se bude hlasovat. To uzavírá tento bod našeho pořadu jednání a myslím, že se musíme vrátit zpět ke zprávě probíhajících interinstitucionálních jednání. Nejdřív, co se týče Lucie, 14. prosincu během třetího neformálního trialogu návrhu týkající se eh, snižování skleníkových emisí dospěl parlament a rada k politické dohodě pokrývající ty aktuální záležitosti. Pro lesnictví byl nalezen kompromis, včetně flexibility lesní půdy, to, co navrhovala rada a také referenční úrovně v oblasti lesů. Dohoda začlenuje kompromisní texty, jakým způsobem by měly být definovány a také se zde specifikuje, jak, eh, jakým způsobem by měla vypadat referenční období, a sice od roku 2000 do roku 2009 včetně prostředku a včetně postupu v rámci aktů v přenesené pravomoci. Dodatečně balíček také zahrnuje kompromis týkající se mokřin pro období 2026 až 2030, leda, že by ko-legislátoři, čili mm, spoluzákonodárci, chtěli e, toto období prodloužit o pět let. Potom závaz nesníž... E, konal se trialog týkající se závazných snížení emisí skleníkových plynů členskými státy od roku 2021 do roku 2030. Jednalo se také o změnu názvu u názvu nařízení a e, týká se to také sdílení úsilí, nařízení tedy o sdíleném úsilí. Potom se tady jedná o přizpůsobování, měření, flexibilitu a instituce eh, pomáhají v diskusích na některých balíčcích a také se zkoumají alternativy pro kompromisní text. Kromě kon- navzdory konstruktivnímu dialogu a mm, signifikantnímu úsilí Ehm, mohla tedy eh, komise dospět k dohodě. Ale nakonec došlo k nové nabídce estonského předsednictví, aby se hm, zahajovací den 1. června 2009, aby se posunul datum z 1. června 2019, aby se snížila velikost od, ze 115 na 105 milionů tun a aby se začlenil také text týkající se rizik. Spravodaj konzultoval stínové spravodaje písemným způsobem před vánoční přestávkou a většina akceptovala tuto dohodu. Koreper by měl jednat o této záležitosti 17. ledna. V tom případě, že se to uzavře, tak by Envy hlasovalo na našem zasedání 24. a 25. ledna. Co se týče balíčku odpadech, eh, třetí neformální trialog Tady instituce souhlasily o závěrečném provizní dohodě týkající se celého balíčku, včetně cílu a výjimek. Nalezl se kompromis týkající se závazných cílů pro znovu využívání a recyklaci komunálního odpadu a odpadu mm, z balících materiálů, jakož i snížení týkající se jasné definice a specifických metod pro počítávání. Také zde byl zahrnut odpad z potravin. zákonodárci souhlasili na souboru e, doložek týkající se cílů v roce 2024 specifické úpravy týkající se rozšířené odpovědnosti výrobců byly rovněž dohodnuty v rámci cirkulárního hospodářství, objevového hospodářství. Toliko tedy vyjednávání a teď eh, tím jsme završili naši schůzi dnes. Ráda bych vám připomněli, že budeme mít mezi, eh, mimořádné zasedání 15. ledna ve Štrasburku a 24. a 25. ledna naši řádnou schůzi tady v Bruselu. Děkuji vám a přeji dobrou